Der Präsident! Dámy a pánové, opět zahajujeme naše zasedání. Protokol včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má k nim někdo nějaké připomínky? Pokud tomu tak není, pak chci tímto prohlásit, že protokol byl schválen. Nyní se dostáváme k rozpravě týkající se situace v Sýrii. A nyní následuje